da tutte. E questo... Questa dovevi parlarne con la Dear colleagues, we can start our meeting. Vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme zahájit dnešní jednání. Takže bod 1, bod 2, schválení Eh, na pořadu jednání. Tak jak víte, hlasování o zprávě LTS e bylo odloženo na Štrasburg. Eh, jednání se bude konat ve čtvrtek 15. prosince od 8 hodin ráno do 10 hodin. V pondělí 5. prosince odpoledne jste obdrželi revidovaný návrh pořadu jednání. Pokud k tomu nejsou žádné eh, námitky, tak tento revidovaný návrh pořadu jednání může být schválen bez úprav. Nyní oznámení předsedy. Eh, lhuty pro podávání pozměňovacích návrhů. Pan Staes eh, připravuje stanovisko, které se týká dohody CETA. Vzhledem k tomu, že došlo k odložení hlasování ve výboru INTE, tak je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů pouze v angličtině stanovena na středu 14. prosince v poledne. Hlasovat ve výboru Envy se bude 12. ledna. Paní Melin eh, připravuje stanovisko, která se týká ochrany pracovníků před riziky Eh, ze strany karcinogenních a mutagenních látek. Vzhledem k tomu, že návrh komise, jeho schválení bylo dále odloženo, eh, takže teď, je to, teď se to očekává 21. prosince, tak byla lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je pondělí 9. ledna 2017 v poledne. Hlasování ve výboru Envy zůstává tak, jak bylo plánováno. Ve svých eh, dokumentech naleznete také zprávu o misi, která se týkala v Johannesburgu a týkala se COP17 na téma dohody CITES a konala se mezi 23. a 25. zářím 2016. Dále chci říci, že po skončení dnešního jednání budu v, této, v tomto jednacím sále pořádat malý vánoční koktejl, na který zvu všechny poslance a také jejich personál. Co se týče tlumočení, máme 21 jazyků a ještě upozorní, že toto jednání bude vysíláno přes webstream. E, rozhodnutí koordinátorů jste obdrželi elektronicky, pokud s tím všichni souhlasíte, bude považováno za schválené. Nyní bod 5. Schválení zápisu z 29. září, pokud nejsou žádné námitky, které byste mohli ještě tedy předkládat do konce tohoto jednání, tak bude zápis považován za schválený. Nyní se dozvíme, jak to vypadá s probíhajícím interinstitucionálním jednáním na téma nařízení o rtuti. Ta jednání byla dokončena, vlastně bylo dokončeno druhé, byl dokončen druhý neformální trialog, který se konal 6. prosince v úterý. Eh, podařilo se odstranit eh, velký počet různých eh, rozdílných stanovisek a mm, vyřešily se všechny otevřené otázky takže byly eh, odstraněny kritéria pro ekonomické posouzení, také eh, je tam vlastně ta výjimka pro nově navržené produkty, které se vyžadují snížení obsahu eh, rtuti, také maximální období pro dočasné skladování bylo omezeno na pět let. Je tam ještě požadavek na skladování ehm, pozemní, které si bude vyžadovat další Eh, otázky eh, odolnosti a mm, posílení. Co se týče kontaminovaných eh, míst, ta komise během tří let schválí seznam těchto míst na základě informací členských států, pak tam jsou produkty, do nich se přidává rtuť. Tam bude také eh, omezení pro některé produkty. Dále komise také provede přeskum v roce 2020, který se týká eh, snahy dále ještě limitovat ty hodnoty další legislativy, které se týká retutě, zejména se to týká nařízení ROS. Dále, co se týče některých návrhů, které byly červenou linií, tak tam jsme se dohodli, eh, že ta přechodná období pro některé procesy budou kratší, než byl ten návrh rady. Dále, co se týče zubního amalgámu, rady, rada se nemohla dohodnout na přesném datu, kdy má být zubní amalgám přestan být používán, takže nakonec je tam kompromis, který eh, jasně říká, že tam bude, eh, že se to přestane používat, a budou tam také určité omezení, například věkový limit 15 let pro zranitelné skupiny, dále retence 95% pro všechny separátory, také tam budou živější data, kdy to všechno má být v souladu a národní plány a také e, přeskum, e, doložka o přeskumu pro rok 2020, která se týká krematorií, předsednictví, dále bude pokračovat s tímto textem, nyní to přejde na, kore, na koreper a vzhledem k tomu, nebo podle toho, kdy bude dispozici ten konečný text, tak eh, hlasování ve výboru Envy by mělo proběhnout buď 15. prosince nebo 12. ledna. 15. prosince by to bylo ve Štrasburku. Nyní přistoupíme k hlasování. Je zde návrh eh, zprávy, která se týká nařízení o léčivých připravcích pro pediatrické uči, ehm, využití a můžeme rovnou zahájet hlasování. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kom, kompromis 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 66, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 69 s ústním pozměňovacím návrhem, který požadují SD. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže můžeme hlasovat eh, s touto změnou. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď společně šestka a sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Osm. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Devět. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Deset. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato 13. O 13 se hlasovat nebudeme, odpadá, takže 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Avete votato tutti il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 It's paragraph 4a new. Je to odstavec 4a nový na straně 2. I don't remember if we... Já si nepamatuji, jestli jsme hlasovali pro nebo proti. Hlasovali jsme pro. Ne. Já myslím, že jste říkal proti. Ale je to přijato. It is proposed by the socialist. We have a final vote, sorry. Máme závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Dobře. Jednomyslně, děkuji. We give for one minute the possibility for who want to leave. Takže necháme minutku, aby všichni, kteří chtěli opustit jednací sál, tak mohli učinit. Okay, colleagues. Kolegyně a kolegové, můžeme začít s bodem 8. Budeme hovořit o roční analýze růstu 2017, která se týká Evropského semestru pro, ekonomickou, pro koordinaci hospodářské politiky. Máme zde projednání navrhu stanoviska, které vypracoval náš kolega pan Nuno Melo. Zatím ještě zde pan zpravodaj není, ale dám slovo paní Ajuso, která představí stanovisko pana zpravodaje. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pan Nuna Melo se musel vrátit dříve, takže mě požádal, abych vystoupila jeho jménem, což samozřejmě ráda učiním. Debata o evropském semestru je skvělá příležitost k tomu, abychom zavedli environmentální a zdravotnické politiky v ekonomickém a rozpočtové oblasti v rámci trvale udržitelného rozvoje. Zelená ekonomika musí být vnímána jako hnací síla hospodářského rozvoje, abychom eh, snížili svou závislost a vytvářeli pracovní místa. Musíme inteligentně a udržitelně využívat své zdroje a omezit závislost eh, na dovozu surovin. Klimatické změny jsou důležitou globální výzvou a proto je velmi důležitá ta pařížská dohoda. Musíme naléhat na všechny, aby podporovali eh, dobré environmentální praktiky a trestat všechny, kteří poškazují životní prostředí. Musíme chránit ekonomiku, musíme také poskytovat podmínky, pro větší růst v některých odvětvích. Pokud jde o zdravotnické politiky, zdraví je hodnota sama o sobě a předběžný požadavek eh, předpoklad eh, pro hospodářský růst. Investovat do zdravotnictví přispívá ke zlepšování zdraví, sociální soudržnosti a ekonomického růstu. Zdůrazňuje se především nutnost posílit eh, efektivitu a finanční udržitelnost zdravotnických systémů. Efektivní investice do zdravotnictví jsou zásadní podmínkou pro hospodářskou prosperitu a podporu růstu s cílem získat lepší výsledky, pokud jde o produktivitu a nabídku práce. Doufám, že budu moci počítat se spoluprácí všech stínových zpravodajů. Děkuji. Thank you very much. And now we start... Děkuji. A nyní dostanou slovo stínový zpravodajové za skupinu SAD pan Cofoli. Děkuji, pane předsedo. Sdělení Komise o hospodářských politikách a růstu na rok 2017 zdůrazňuje potřebu posílit ekonomické oživení tím, že se bude rozhodně investovat do mladých a obecně do boje proti nezaměstnanosti. Myslím si, že až se můžeme všichni souhlasit. Eh, jsme si vědomi toho, že myšlenka Evropy, která není schopna nabídnout eh, perspektivu a možnosti svým eh, občanům, je určena k tomu, aby podlehla populismu. Potřebujeme otevřenou konfrontaci v parlamentu, abychom reagovali konkrétními a odvážnějšími rozhodnutími na staré i nové výzvy, které transformují radikálně evropské i globální prostředí. Komise vítá pozitivně fakt, že deficit na evropské úrovni klesl pod 2%, před pár lety to bylo 6%. Hovoří také o stabilizaci veřejného dluhu. Problém ale je, že strukturální fondy nebo strukturální reformy, které jsou neustále podporovány v členských státech, sami osobně nestačí. Musí jít ruku v ruce s potřebnou flexibilitou, aby mohli na pomoci oživení investic a ekonomických politik. Máme na mysli například investice do zabezpečení našeho území. Musíme uznat jejich význam když to třeba srovnáme také s tím, že třeba napravovat eh, přírodní katastrofy, které jsou čím dál častější, musíme také investovat do zranitelnosti eh, bankovního systému, abychom eh, systém právě zranitelnosti zbavili. Různé bankovní problémy souvisí se selháním nebo komplikacemi ve výrobních odvětvích, kde podniky nejsou schopny splácet. Musíme rozbít ten začarovaný kruh, který způsobili škrty. Ale nechci tímto říci, že marže flexibility pro sociálně ekonomické politiky musí být udělovány bez ohledu na jakákoliv kritéria ta logika žádná celá něco musí být nahrazena logikou kvalitativního hodnocení, aby členské státy tuto kvalitu zohledňovaly ve svých rozpočtech. Evropská komise trochu ostýchavě, ale přece jen vysílá jisté signály, které jsou pozbudivé v tomto smyslu. My máme mnoho co nabídnout. Víme, že když se nebude investovat do zelené ekonomiky, což je jedno z odvětví, které jsou nejdynamičtější, jsou schopny vytvářet nová a dobrá pracovní místa. Dává to možnosti růstu a inovací. Máme teď na mysli třeba cirkulární ekonomiku, kruhové hospodářství, také systém řízení odpadu, ekonomika s nízkými emisemi. To jsou věci, které jsou nutné proto, aby se změnilo paradigma, tak jak požaduje pařížská dohoda a potvrzuje COP22. Pozitivní odkazy na Paříž a další věci, které se týkají zelené ekonomiky a efektivity zdrojů, jsou tedy uvedeny v tomto sdělení komise. Já si myslím, že musíme tlačit na to, aby environmentální ukazatele nebyly jen ilustrativní, ale aby byly čím dál více zohledňovány, když se budou hodnotit ekonomické politiky členských států. Děkuji. A nyní pan Selimovič. Děkuji. V první řadě mi dovolte poděkovat panu zpravodaji Melo za přípravu stanoviska. Je to, myslím, dobrý základ pro naši další práci. Rovněž vítám fakt, že Envy připravuje opět stanovisko k výročnímu průzkumu růstu. Environmentální aspekty by měly být vnímány jako součást řešení aktuálních hospodářsko-fiskálních problémů, kterými EU trpí. E, rovněž rychlejším grainingem ekonomiky můžeme řešit e, škody spáchané krizi. Dovolte mi zdůraznit tři věci, které mohou výrazně pomoci. Za prvé, environmentální daně a konkrétní programy převodu daní, což je známo také jako reforma environmentálních daní, jsou vysoko na pořadu jednání politických, eh, politických spolků, jak se, mluví, jak se říká i v strategii EU 2020. Zejména to bylo spuštěno směrnicí o energiích z roku 2003 a tím, že vypršelo přechodové období, čímž pádem jsou země vázány zavést zdanění v oblasti energetiky. Environmentální zdanění společně s dalšími tržními nástroji, jako je například rozšíření odpovědnosti, byly zavedeny také v oblasti odpadu v celé řadě zemích 25 z 28 států, kdy se v roce 2015 používaly na e, procesy řízení zprávy odpadu daně ze skládkování. Ovšem eh, na straně členských států EU je možno udělat daleko víc. EU musí nadále přesovat daňové zatížení se od pracovníků na eh, znečišťovatele. Je potřeba chytřeji aplikovat environmentální daně, čímž umožníme zlepšení životního prostředí a snížení eh, spotřeby energií a zdrojů zlepšením hospodářského výkonu. Za druhé mi dovolte zmínit roli zelených pracovních míst. Studie z roku 2012 jasně říká, že počet lidí pracujících v ekoprůmyslu se odhaduje na zhruba 3,4 milionů napříč EU v tom daném roce. E, v roce 2002 e, to bylo mnohem méně. Tento sektor je potřeba dále rozšiřovat. Většina těchto pracovních míst závisí na životním prostředí na vstupech. Je potřeba opravit implementaci politiky EU. Příklad. Eh, výkonnost směrnice o stavbách v roce 2010 znamená, že všechny nové bodovy do 31.12.2020 musí být v podstatě nulovo energetické. Možnosti na zlepšení například zlepšení izolace nebo využívání tepelných čerpadel. To znamená, růst zaměstnanosti v těchto sektorech bude přímo závislý, bude přímo prospívat s implementace této politiky. V neposlední řadě zelené finance. Rád bych zmínil, že je zásadní mít více zelených investic, abychom podpořili tvorbu pracovních míst. Fiskální disciplína se charakterizuje v podstatě pouze v podobě politických reakcí EU a bylo to nutné v době finanční krize. Já si myslím, že budou zapotřebí skutečné investice, abychom dosáhli zelené ekonomiky, která bude zahrnovat energetiku, klima a environmentální politiku EU jako klíčové oblasti. Zpráva z roku 2010 Financial Times odhaduje, že celkové investice musí v zelených technologiích dosáhnout na 500 miliard amerických dolarů ročně, abychom zastavili oteplování na té hranici dvou stupňů. Protože to je ta hranice, za kterou se změna klimatu stává nezvratnou. No a my jsme hluboko pod těmito ciframi. Podle zprávy z roku 2014 je proto zásadní identifikovat alternativy, jak e, zajistit zdanění zelené ekonomiky. Je potřeba najít rovnováhu mezi investicemi a environmentálními daněmi, je potřeba, aby investice do zelené ekonomiky se více vyplácely. Takže v těchto třech oblastech, které jsou tak důležité pro růst v EU, předložím pozměňovací návrhy. Rovněž se těším na schůzku se stínovými zpravodaji, poté co z návrhy budou předloženy. Ještě jednou mi dovolte poděkovat zpravodaji za dobře odvedenou práci. Děkuji. Pane Kut. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu zpravodaji za přípravu stanoviska. Je to na jednu stránku, protože to musí být na jednu stránku, já ta pravidla znám. Jak řekli ostatní kolegové, je to velice dobrý základ pro další rozpracování. Myslím si, že je zásadní a jsem velice rád, že se semestru účastní i výbor Envy, protože to je ta velká hospodářská zpráva, kterou máme v Evropě, když chceme zajistit, že vlády eh, zacházejí se svými rozpočty a hospodářskými politikami dobře. Životní prostředí a udržitelnost jsou toho součástí, to je víc než logické. Podíváme-li se tedy na tento návrh zpravodaje, tak v celé řadě otázek s ním souhlasíme a pravděpodobně tam dodáme jen eh, jaksi konkretizace, například když zpravodaj říká, že principy oběhového hospodářství musí být zahrnuty do evropského semestru, tak s tím souhlasíme, ale mělo by být jasněji řečeno, co těmi principy přesně myslíme, protože například v té diskusi o balíčku o odpadech hovoříme o indikátorech. Je důležité, aby se ty indikátory reflektovaly v semestru. Takže v tom smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Pak to o tom zdanění. Je jasné, že to je vždy obtížná debata, ale jak řekl kolega, té debatě se nemůžeme vyhýbat. To, co jsme viděli za krize, bylo, že se zvýšilo zdanění práce, což je nejblbější věc, co můžete udělat. Protože chcete zdanění práce snižovat, abyste poskytli víc pracovních míst a pak musíte přesouvat to zdanění jinam, tedy na znečištění, ale i na původní prostředky. Hovoříme-li na eh, Hovoříme-li o ekonomice efektivního využívání zdrojů, tak je potřeba zdanit to, co využíváme, to znamená ty původní suroviny, ty zdroje. A to je důležité. Rovněž eh, předložíme pozměňovací návrhy k dotacím na fosilní paliva. Eh, upřímně mě dost unavuje všechno to mezinárodní platformování, kde Eh, se lidé shodnou na tom, že se dotace na fosilní paliva zruší. Já už si ani nepamatuji, kde všude jsme to říkali. G8, G20, OECD, World Bank a tak dále a tak dále. Všichni to říkali, nikdo to nedělá. A je na čase, aby toto bylo zásadním indikátorem semestru, abychom zajistili, že eh, jak si nekážeme vodu, ale že ji i pijeme. Těším se na pozměňovací návrhy kolegů ohledně zelených investic, že to musíme také ošetřit a na závěr předložíme také pozměňovací návrhy eh, ve smyslu, že musíme zaručit eh, jaksi minimální úroveň zdravotní péče v zemích. Všichni víme, co se děje v Řecku a podíváte-li se na to, co se děje tam, tedy že eh, ten základní prvek zdravotnictví vlastně mizí dostává se na neudržitelnou úroveň, tak i to by mělo být součástí semestru, že by měla existovat minimální ochrana zdraví. Nebo podíváte-li se na bezpečnost potravin. A co děláme s orgány pro bezpečnost potravin v členských státech, tak to je to samé. Pro Evropu je důležité nejen mluvit o úsporách, ale taky, aby Evropa ukázala, že určitá základní úroveň zdravotní a třeba důvěry v bezpečnost potravin přetrvá pokud Evropa nerozšíří eh, ten celý svůj systém a soustředí se pouze na úspory, jednoznačně tím přijde o další důvěru. A to je potřeba v tom stanovisku reflektovat. Takže těším se na spolupráci s kolegy a zpravodajem. Jak jsem řekl, je to velice dobrý základ. My tam dodáme další témata, skonkretizujeme to, ale jsem si jist, že budeme schopni vypracovat velice kvalitní stanovisko, které pak pošleme kolegům v Ekonu. Děkuji. Paní Dornano. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji zpravodaji za jeho práci, ale na rozdíl od toho, co zde uvádí tato zpráva, se evropský semestr v průběhu let stala nástrojem tlaku na rozpočtovou a hospodářskou politiku členských států, investice do zdraví a další šílené investice vedly k tomu, že se zhroutily veřejné služby různých států a mělo to hrozný dopad především na jihu Evropy. Jsme velmi vzdáleni Eh, ekonomické prosperitě a růstu, po které tato zpráva volá. Je tedy těžké podpořit eh, tento princip, je také těžké podpořit obsah, protože co můžeme říci o tomto, o této eh, směsici návrhů, které jsou v rozporu s jinými politikami, které jsou vnucovány členským státům veškerou silou členským státům ze strany Evropské komise oběhové hospodářství. Samozřejmě víme, eh, že mrháme zdroji. Zpráva potvrzuje, že zavedení krátkých eh, cyklů by umožnilo evropským eh, podnikům ušetřit asi 600 miliard euro ročně. Napomáhat oběhovému hospodářství tím, že se bude ještě zvyšovat ekonomická administrativní zátěž, to je systém, který určitě nepomůže, protože už teď jsou podniky pod tlakem konkurence ze třetích zemí a to je jeden z hlavních příčin, jedna z hlavních příčin znečišťování. Místní prvek má být ochráněn, má uvolňovat sílu inovace, kterou potřebujeme naše výrobci a naši průmyslníci. Také se zde hovoří aby Evropská, o tom, aby Evropská unie byla energeticky soběstačná. Je jasné, že členské státy nebudou moci sami uspokojit svou energetickou potřebu. Fosilní energie nejsou trvalými zdroji a obnovitelné zdroje nejsou životaschopnou alternativou. Rozvoj je samozřejmě naším naší prioritou, nicméně neustále jsme závislí na dovozy, na dovozu. Takže žádná taková zbožná přání, která zde uvádíme, nám nepomohou vyřešit tuto situaci. Potřebujeme své vlastní zdroje, své vlastní síly. Samozřejmě navrhneme v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se někdo ještě hlásil do diskuse, takže dám slovo panu Klenegan, který zastupuje komisi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za návrh stanoviska. Také děkuji stínovým zpravodajům za komentáře, které dnes dopoledne učinili, když tedy se vyjadřovali k roční analýze růstu v roce 2017. Vítáme také návrhy v tomto stanovisku, které učinil pan zpravodaj a také podporu, kterou vyjádřil určitým oblastem, které e, jsou právě v roční analýze růstu vytyčeny jako priority. To znamená ty tři pilíře toho trianglu, obnovení investic, strukturální reformy a také e, zodpovědné veřejné finance. No a co se týče těch jednotlivých bodů, které jsou v návrhu, tak my souhlasíme s tím, že je důležité investovat do, inve, do strategických oblastí, které podpoří růst a také vytváření pracovních míst v celém jednotném trhu. Někteří v diskusi rovněž říkali, že pokrok závisí na tom, jaké, jaká opatření učiní členské státy v tom, aby odstraňovaly překážky na cestě k investicím, takže i členské státy se musí chopit svého dílu odpovědnosti. Dále vítáme odkaz na pařížskou dohodu. Ta dohoda je rovněž zmíněna v našem sdělení komise, které se týká roční analýzy růstu. A to kvůli tomu, že přináší nové příležitosti pro evropské podniky, které mohou rozšířit své portfolio služeb a um, výrobků, aby přispěli k dosažení cílů, jež byly dohodnuty v pařížské dohodě. Investice do zdravotnictví, o tom jste také hovořili, a také i o produktivitě, o mm, kapitálu a pracovních místech. Souhlasíme, že zdraví a zdravotnictví je klíčové a že se tomu musíme v rámci evropského semestru věnovat. Je důležité zaručit jak dostupnost zdravotní péče, tak i udržitelnost zdravotních systémů a také samozřejmě očekáváme, že právě zdravotnictví bude důležitým bodem v těch vnitrostátních eh, eh, specifických plánech i v těch příštích eh, ročních analýzách růzu, růstu. Těšíme se na závěrečnou, pardon, na tu konečnou eh, verzi, včetně případných eh, začleněných pozměňovacích návrhů. A ten konečný text nakonec vám zašle věcně příslušný výbor, kterým je výbor hospodářský a měnový. Děkuji, ještě připomínám, že lhutu a pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. prosince v poledne. Hlasovat ve výboru Nv se bude 24. ledna. Hlasovat ve výboru Ekon bude, se bude 6. února. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Budeme hovořit o udělení absolutoria, které se týká souhrného rozpočtu Evropské unie. Máme zde také zástupce některých agentur. A já dávám slovo zpravodaj, kterým jsem já osobně. Takže já bych rád vysvětlil návrh stanoviska, který jsem předložil. Omlouvám se, ale přejdu do italštiny. Sometimes happen. Eh, Musíme si připomenout, eh, že tento přeskum implementace a plnění rozpočtu za rok 2015 zohledňuje zprávu účetního dvora a také kontakty s Evropskou komisí a agenturami, které spolupracovaly a uspokojivým způsobem odpověděly na naše požadavky o vyjasnění a informace. Musím také připomenout, že rok 2015 byl druhý rok implementace víceletého finančního rámce rok 2014 až 2020. A tím pádem ta implementace některých linek byla nižší než v minulých letech a u některých linek, které jsou v naší kompetenci, byly naopak velmi vysoké. Někdy dosáhly až 99,9%. To znamená, že jsme plně využili zdroje, které byly dány k dispozici ta úroveň plnění byla velmi, velmi vysoká. A rovnou přistoupím k jednotlivým údajům o implementaci. Pokud jde o zásahy prostřednictvím Generálního ředitelství pro životní prostředí, 369 eh, milionů 251 tisíc eh, byly tedy prostředky na závazky, měli jsme tam tedy splnění na 99,36 eh, a prostředky na platby byly využity na 99,6 pokud jde o závazky, tak tam došlo k navýšení na 99,6 Pokud jde o veřejné zdraví, tak ehm, DG Santek, která byla v roce 2015 zodpovědná za 200 37 milionů a tak dále. To byl tedy rozpočet, který se týkal veřejného zdraví. 97,4% byly eh, naplněny u plateb to bylo 97,2 desetiny procenta. Také program veřejného zdraví 2016 až 2020 byl náležitě plněn na 99,9 a prostředky na platby, které byly k dispozici, byly tedy naplno využity. Pokud jde o agentury, tedy máme zde EFSA, tak to je tedy agentura pro potraviny, dobré životní podmínky zvířat a, a zdraví rostlin, tak i zde jsme dosáhli vysoké úrovně implementace. A pak zde bylo některé storno, které, byly, které bylo využito pro jiné zdroje. I zde byly plně využity všechny prostředky na platby. V roce 2015 nebyly odhlasovány nové pilotní projekty či přípravné akce. Pouze jedna přípravná akce byla provedena a ta se týkala dopravy zvířat a, a byly proplaceny iniciativy zahájeny v minulých letech. Pokud jde o těch pět decentralizovaných agentur, které spadají do naší působnosti, to znamená EFSA, EMA, ECDC, ECHA, a EEA, tak znovu připomínáme, že tyto agentury z technického a vědeckého hlediska plní velmi důležitou úlohu, doplňují instituce Evropské unie. A je tedy nutné, aby měli k dispozici adekvátní finanční a lidské zdroje, aby mohli splnit své cíle. Tady obecně pozorujeme zlepšení v plnění ročního rozpočtu v porovnání s uplynulými lety byla přijata nápravná opatření po tedy doporučeních Evropského parlamentu i účetního dvora. Týkalo se to především eh, sebehodnocení, zlepšení systému vnitřní kontroly a výročních pracovních programů aby byly tedy detailnější, ať už jde o výběrová řízení nebo dotace. To tež platí o závazku přijmout doporučení Evropského parlamentu, které byly formulovány eh, v rámci procedury udělování absolutaria v roce 2014. Týkalo se to především eh, pro práci s vědeckými experty v agentuře EFSA. Na základě údajů, které máme k dispozici a na základě zprávy účetního dvora jsme toho názoru, že můžeme udělit eh, absolutorium komisi, pokud jde o energetickou, klimatickou eh, bezpečnost a politiku. Eh, myslíme si, že v této oblasti můžeme udělit absolutorium také těm pěti agenturám, které jsou pod kontrolou našeho výboru. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Jako první má slovo kolegyně Kadenbach ich darf mich beim Děkuji panu zpravodaji. Myslím si, že jak jsme o tom mluvili už stručně posledně, že ta stanoviska jsou velice obsáhlá a reprezentují stanovisko výboru co do zpráv eh, účetního dvora. Je potřeba poznamenat, že co se týká podnětů z účetního dvora k všem těm agenturám, tak ta doporučení už jsou v podstatě buď implementována, nebo se implementují. Co, to je velice důležité, protože velice často když děláme nějaká doporučení a ona se ignorují, tak to asi není úplně dobrá spolupráce, ale tady jsou skutečně implementována, proto z naší strany nebude moc pozměňovacích návrhů. Za SAD předložíme asi jednu, dvě věci, které chceme zdůraznit, ale principiálně s, s pozicí kolegy Lavia v těchto stanoviscích souhlasíme. Děkuji. Děkuji. Pan Selimovič. Děkuji. Já chci jenom oznámit, že hodláme předložit určité pozměňovací návrhy. Myslíme si, že to je dobré stanovisko. Jsme potěšeni s tím vývojem v oblasti snižující se chybovosti, ale rovněž si myslíme, že je potřeba pár věcí ještě pozměnit, takže předložíme určité pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Dornáno. Děkuji, pane předsedo. Je těžké nepodpořit eh, tuto prezentaci činnosti komise a těch pěti agentur. Finanční řízení je vhodné, to uznávám, vyznačuje se snížením chybovosti, dobrým využíváním prostředků a racionalizovanou zprávou personálu. Některé agentury vynaložily skutečné úsilí, aby snížili svůj personál o 5%, což vyžadovala Evropská komise u Evropské agentury pro životní prostředí. Toto úsilí musí být i nadále sledováno. Efektivita musí být měřena poměrem zaměstnanost a rozpočet a využití tedy rozpočtu, což je velmi rozdílné u jednotlivých agentur. Agentury, které spolupracují s komisí, které tedy spadají pod eh, komisi, mají velký problém s transparentností a legitimitou. Například Evropská agentura pro chemické prostředky a Evropská agentura pro léčiva velmi závisí na soukromých prostředcích. A některé praktiky z toho důvodu nebo z jiných důvodů nejsou úplně uspokojivé. Například v roce 2014 došlo k incidentu Týkalo se to žádosti o uvedení na trh jistého chemického přípravku a bylo to nějaké pochybné. Otázka střetu zájmu je dalším příkladem, dalším výmluvným příkladem. Týkalo se to různých agentur, především Vysokého úřadu pro bezpečnost potravin. Zatím to nebylo žádným způsobem dořešeno. Je důležité, aby tyto agentury fungovaly transparentně, v návaznosti na vědecké kruhy. Především pokud jde o uvádění jistých přípravků na trh. Eh, eh, například Gardasil a Serbarix, eh, očkovací přípravky. U EFSI zde máme také doporučení, které se týkají geneticky modifikovaných organismů. Tam musí být zohledněna. Evropská unie, když plní svou politiku a veřejného zdraví, tak by se měla zaměřovat pouze na Evropany. Ten dokument zde jasně hovoří o tom, že je zde velký tlak na prostředky z třetího zdravotnického programu právě kvůli migraci. Já zde vnímám velké zdravotní riziko které přináší migrace, ať už se jedná o patologie, které jsou eh, v těch zemích původu, anebo o hygienické podmínky eh, v centrech přijímání. Samozřejmě předložíme v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. A teď si vyslechneme komisi. Nevím, koho přesně. Kdo začne? Ano, děkuji, pane předsedo generální ředitelství Envy Klima a Evropská agentura pro životní prostředí. Roky 2015-2016 jsou eh, pro nás eh, velmi náročné. Jsou to totiž eh, první roky realizace nových projektů na základě nových pravidel a zároveň se dokončují uh, projekty, které byly zahájeny na základě toho předcházejícího právního základu Life Plus. Pokud jde o plnění rozpočtu, tak eh, tam eh, musíme říct, že jsme dosáhli dobrých výsledků. Zaznamenali jsme především eh, zlepšení uplateb v DG Klima. Tam se zdá, že už si našli svou cestovní rychlost, už to velmi dobře funguje především u těch projektů, které se týkají eh, nových technologií a takových věcí, jako jsou práva na emise skleníkových plynů. Je pozitivní, že jsme dosáhli 95% u všech indikátorů a nechyběly nám prostředky na platby, na rozdíl od minulých let. Takže jsme nemuseli v žádném okamžiku platby pozastavovat, což je pozitivní. Druhý bod se týká legality a regulárnosti. Někteří z vás hovořili o snížení chybovosti. Účetní dvůr vydal jistá konkrétní doporučení, která jsme s nimi bilaterálně probrali, ale žádné z těchto doporučení nemuselo být uvedeno ve zprávě, kterou účetní dvůr zdůraznil, takže žádné z těchto doporučení nemělo nějaký eh, zásadní význam, aby se na to muselo veřejně upozorňovat. A my jsme na ty bilaterální doporučení reagovali, budeme je uplatňovat. Týká se to několika prvků. Účetní dvůr požádal o zjednodušení a vyjasnění textu, především eh, úmluv eh, o dotacích, eh, a potom druhá věc, to je lepší monitoring projektů v průběhu realizace. A tady začínáme pozorovat eh, efekty, účinky těchto opatření v současných výsledcích. Konečně ještě jedna poznámka, protože ve zprávě se zmiňují pilotní projekty a přípravné akce, které se musí zaměřovat na oblasti které jsou zásadního charakteru. A v tomto smyslu jeden příklad z roku 2015. Pilotní projekt BEST, to znamená projekt, jehož cílem je ochrana biologické rozmanitosti v zámořských územích, jako je Gvajana, Nová Kaledonie nebo eh, Kanárské ostrovy. To je projekt, který proběhl velmi uspokojivě a přinesl velmi dobré výsledky. Já si myslím, že to je příklad pilotního projektu, který se potkal s úspěchem. A teď předám slovo svému kolegovi Zdeže Sante. DG Santé, Děkuji za DG Sante, zodpovědné za program pro zdraví, potraviny a krmiva. Mohu říci, že vítáme míru implementace, která byla velice dobrá je potřeba, aby korespondovala příjmům agentur, což je něco, co může být implementováno komisí v roce N plus 2. Rád bych zmínil, že e, co do potravin a krmiv, některé kredity byly dokonce vráceny, což zlepšuje situaci v členských státech. Komise ovšem může e, náklady členských států kompenzovat pouze, když vzniknou, takže když se sníží, sníží se i výdaje komise. E, Samozřejmě, když účetní dvůr vydává doporučení pro agentury, samozřejmě komise a příslušný člen komise v řídící radě zajišťuje, že se na ta doporučení navazuje akčními plány, které jsou pak skutečně implementovány. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Eh, Pakliže nejsou žádné další žádosti o slovo, tak připomenu harmonogram. Termín pro pozměňovací návrhy 14. prosince v pravé poledne, hlasování v Envy 30. až 31. ledna 2017, hlasování v eh, kontrolním rozpočtovém výboru v březnu. No a teď... A teď eh, počkáme pár minut na zpravodajku dalšího bodu, paní Kabezon, takže na dvě minuty odročuji schůzi a pak začneme. Paní Kádenbach, já bych ráda tuto pauzu využila. Ehm, toto není na programu, ale mě velice potěšilo, že komise se přidržela pozice tohoto výboru a nezávislých studií, tedy že směrnicí pro, faunu a pro ochranu fauny a flóry máme dobrý rámec ochrany eh, fauny a flóry, tím pádem nemusíme nic měnit v refitu, stačí toto do budoucna implementovat. Myslím si, že to je velice zásadní triumf a je to výsledek jaksi odhodlání tohoto výboru, za které bych chtěla všem poděkovat. Pan Florenc. No jo, tak to je eh, pro mě jak červený hadr, ale eh, chtěl bych vás podpořit. A omlouvám se. Já mám nový telefon a nevím, jak se vypíná zvuk. Omlouvám se. Takže eh, Chápu, že ta směrnice o floře a fauně není dokončená, není kompletní, protože nevíme, jak ji dokončit. A ať už jde o e, zemědělce nebo lesníky nebo nevládní organizace. S tím je třeba souhlasit, ale zasáhly do toho naprosto e, zásadní, zasahují do toho implementační pokyny, na kterých teď musíme začít pracovat a tam musí spolupracovat i komise. Já byl před pár dny ve Švédsku, Oni chtějí udělat nějaký plán, komise řekla, no tak udělejte. Pak přijde eh, švédská vláda, ta udělala nějaký plán a on se jim pětkrát vrátil, protože eh, některý z těch svatých zelených otců v Bruselu s ním měl jakýsi problém. Takže to je potřeba změnit. Je potřeba to postavit na vědecké nohy, aby se tak řeklo. A pokud jde o vývoj těch Eh, implementačních pokynů, tam u toho není žádný politik, oni si dělají, co chtějí. A je potřeba říct, milí lidé z komise, pokud budete takto pokračovat, tak Evropa přijde o veškerou podporu. To klidně řekněte svému generálnímu řediteli a klidně i svému komisaři. Děkuji. Thank you for your comments. Děkujeme vám za komentáře. Ano, ne, to nebyl pozdrav na veselé Vánoce. To opravdu ne. Dobře, tak teď tedy si uděláme tu pauzičku, počkáme na paní zpravodajku. Okay, we can... Tak, takže můžeme zahájit další bod na pořadu jednání, tedy výměna názorů k pozměňovacím návrhům, co do přístupu k léčivům. Obdrželi jsme 617 pozměňovacích návrhů a teď tedy začne složitá práce paní zpravodajky, aby našla možné kompromisy, ale uvidíme. Každopádně teď dostane paní zpravodajka slovo, aby nám představila eh, jaksi svůj názor na pozměňovací návrhy a jak to uděláme, abychom na konci měli dobrý výsledek. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za to. Nepočítala jsem s tím, eh, že se ten můj bod předsune. Víte, že jsem byla na jiném zasedání. Jak říkal pan předseda, máme 617 pozměňovacích návrhů. Spousta práce, ale už na úvod chci říci, že spolupráce ze strany stínových zpravodajů je opravdu skvělá a myslím si, že nám umožňuje dosáhnout eh, potřebného konsensu u tak důležitého tématu, jako je toto. I když jsme museli dvakrát odložit hlasování ve výboru, tak eh, ovzduší porozumění je podle mě dobré a myslím si, že ten konsensus eh, se blíží. Těch 617 pozměňovacích návrhů svědčí spíše o tom velkém zájmu, které toto téma vyvolává, spíš než o různých stanoviscích eh, nebo nějakých hlubokých názorových rozporech. Jistě eh, jsou tam různé názory, ale nejsou tak propastně rozdílné. Spíše se zaměřují na to, co se může zlepšit, aby se zlepšila dostupnost léků pro občany. Jak víte, rozhodli jsme se pro tuto zprávu z vlastního podnětu kvůli udržitelnosti zdravotnických systémů a kvůli cenám léčiv. Ovšem zaměřujeme se i na jiná kritéria, které mají kromě ceny vliv na dostupnost léčiv, například, eh, že je třeba provádět výzkum také v oblastech, které nejsou eh, tolik zajímavé. Zaměřujeme se také na byrokracii, na roztříštění trhu, na hospodářskou krizi, na to, jaký měla vliv v různých členských státech. Jedná se o takovou globální aproximaci ke všem faktorům, které na to mají vliv a snažíme se přinést globální odpověď, aby se zlepšila dostupnost léků. Jsou zde různé pobídky, například prostřednictvím duševního vlastnictví a také chceme analyzovat, jakým způsobem se navracejí veřejné investice. Také se analyzuje u generik eh, tato záležitost. Právě generika to mají spoustu pozměňovacích návrhů, protože tam eh, chceme větší konkurenci v tomto sektoru a chceme také, jak už se ukázalo, že jedním z nejdůležitějších a nejlepších opatření, jak zajistit dostupnost léků, je tedy podpořit konkurenci v tomto sektoru. Také se zde hovoří o potřebě vyřešit tu roztříštěnost eh, nebo jakým způsobem zohlednit to, jak různé členské státy přistupují k proplácení léku nebo ke stanovování cen, jak je tam ta přidaná hodnota. To vše jde ruku v ruce s potřebou provádět výzkum i v oblastech, které zatím vyvolávaly menší zájem. Jak říkám, spolupráce je velmi dobrá. Máme 60 pozměňovacích eh, návrhů, tedy kompromisních pozměňovacích návrhů, které pokrývají většinu z těch 617 předložených pozměňovacích návrhů. Já doufám, že se nám podaří získat podporu velké většiny parlamentních frakcí. Kompromisy hovoří o potřebě větší spolupráce a transparentnosti mezi členskými státy, zaměřují se také na to, že je nutno provést hodnocení legislativního návrhu ze strany komise. Pokud jde o vyhodnocení přidané hodnoty a oceňování nových eh, léků v Evropské unii, to může být eh, užitečný nástroj pro členské státy, než se stanoví tu cenu pro proplácení. Může to být také nástroj na podporu inovace. Také hovoříme o konkurenceschopnosti evropského průmyslu a o tom, že je třeba skoncovat s tou roztříštěností. Hovoříme také o tom, že je nutno zaměřit se na duševní vlastnictví, třeba monitorovat používání pobídek v souvislosti s podporami inovací, aby to tedy bylo v souladu s cílem, za kterým byly tyto podmí- pobídky vytvořeny. Také potřebujeme jak veřejné, tak soukromé investice do výzkumu a je třeba zajistit návratnost těchto investic. Pracujeme také na kompromisu, který se týká zaručení konkurenceschopnosti evropského trhu s generiky. Mnozí poslanci také upozorňovali na to, že je třeba přijmout opatření, aby bylo zajištěno zásobování. Hovoří se také o farmakovigilanci, a jsou zde také kompromisy, které se týkají toho, jak zaručit eh, používání rychlých studií, takzvaný fast trial, také hovoříme o tom, že je třeba spustit eh, plán pro rozvoj nových antibiotik eh, a adekvátně zajistit implementaci nařízení o léčivech. To jsou některé z kompromisů, které máme zatím ve fázi návrhu, máme jich ještě spoustu. Toto jsou ty hlavní, jak jsem říkala, myslím, že se dohodneme. Děkuji. Nyní začneme se stínovými zpravodaji. Nejprve pan Karl Heinz Florence. Děkuji. Paní zpravodajko, eh, ty Pozdravy vám rád vracím a díky. E, pracovní klima bylo skvělé. To e, souvisí s tím, že všichni pracujeme pro ty stejné občany Evropy, bojujeme s nemocemi a tak dále, takže všichni jdeme stejným směrem, což je jedině správné. Já jsem na začátku byl u této zprávy dosti skeptický. Trošku té skepse mi ještě zbylo, protože omezené, e, zde vidím omezené kompetence Evropské unie, ale Leco jsem si vyslechl od milé kolegyně Auken, ehm, kde jsem si říkal, no, možná na tom něco je. Takže eh, jsem připraven a má frakce taky spolupracovat, eh, což už je samo o sobě úspěch. Eh, máme obavy o explodující náklady na nemoci, to je potřeba řešit. A já chápu, že ve finále to musí být eh, případ pro právníky. Ono v Německu eh, na to i došlo a je to správně, ale nemyslím si, že Evropská komise zde může eh, hrát neustále roli stanovovatele cen. My jsme socialismus měli před 20 lety, jsme se ho zbavili, protože jsme viděli, že to dál nejde. Takže i v mé zemi to jak si nedělá pouze průmysl, máme velice komplikovaný systém na stanovování cen. Já jednoznačně souhlasím s tím, že některé země, třeba Benelux nebo z Rakouska to také slyším, že se jaksi eh, spojí, udělají velký kontingent a pak budou moci společně vystupovat proti průmyslu účinnění. To je dobře, souvisí to s tržní ekonomikou, takže zde máte mou podporu. Rovněž vám děkuji za to, že takový ten tón mladých socialistů, mladě socialistický tón, už té zprávě není. Ne, že by ta zpráva byla konzervativní, ale je někde uprostřed, což je skvělé. E, pro mě to bylo až příliš negativistické. Nesmíme zapomínat, že e, farmakologický průmysl dosahuje mnoha inovací a nechci opakovat, co už jsem tady říkal třikrát, ale před 20 lety byly zkrátka nemoci, Eh, které když jste chytili, tak jste prostě zemřeli, no a dnes, dnes už to tak vůbec není. Eh, <clears throat> takže to je jedna věc. Samozřejmě druhá věc je, že tomu nesmíme podléhat úplně. Eh, je potřeba věci přeskoumávat, s tím souhlasím. Health Technology Systems, to je, myslím, dobrá, dobrý projekt evropský. Myslím si, že můžeme dobře dosahovat synergie Konec konců dobrovolně už to může probíhat dnes a myslím si, že bychom se zde měli v první řadě soustředit na eh, vědecky podloženou přidanou hodnotu. Eh, naši zelení přátelé tam chtějí přidat eh, harmonizaci etických a sociálních aspektů. No, podívejte, hodně štěstí, zejména u té etické harmonizace mezi severem a jihem Evropy. To bude velice zajímavé. Nezlobte se, já si myslím, že by to měli země dělat sami. A nechme to, nechme to na těch vědeckých kritériích, abychom, abychom si ušetřili duplicitní práci. No, duševní vlastnictví, eh, tady já jsem poměrně omezen eh, ve svém názoru. Já bych rád, aby ti, kteří investují hodně peněz do vývoje nových patentů, aby pak ty patenty mohli užívat a požívat. Protože to je, eh, to je jako když si necháte dobře vzdělat děti a pak si nenajdete práci, protože ty patenty zkrátka neplatí. To je, je eh, něco jako když někdo má e, schopnosti třeba, já nevím, ze skládek extrahovat e, plyny, které lze pak spalovat a vyrábět z nich energie, ale kvůli tomu, že se uvolní patent, vlastně nedostane práci. Takže já bych rád, aby co jsou patenty, patenty zůstaly. Ale samozřejmě i zde lze pracovat s určitými možnostmi. Ale to všeobecné otevření celé věci to nemohu akceptovat. Vím, že tady jsou různé dodatečné přílohy ohledně prodlužování patentu, to se kritizuje. Ano, tomu je potřeba zabraňovat, takže když e, patent vyprší a pak někdo tam změní, já nevím, nějakou drobnůstku, ať už se to jmenuje jakoliv, a může ten patent prodloužit o 10 až 20, 20 e, let prodloužit ten planet, a, patent, ale nemá to žádné klinické e, že nemá to žádnou klinickou přidanou hodnotu pro pacienty, tak to je, kriti- to je kritizovatelné a já to také kritizuji. Co do cen, to už jsem říkal. Mohu jenom zopakovat ještě jednou, že eh, země Beneluxu a Rakousko a ještě někdo už dlouho chtějí tyto věci regulovat bilaterálně. Já si myslím, že v věku všeobecné kritiky Evropy je to správné. Co do generik, eh, tady jsem zcela s vámi. U nás to máme velice často a můžeme vás jedině podpořit, zejména u těch lidí, kteří eh, na tom nejsou finančně nějak extra dobře tam. V tom budeme rádi spolupracovat. Takže ještě jednou díky. Ta práce je velice příjemná, je jí teda hodně, ale díky za eh, vaše nasazení, paní zpravodajko, rádi s vámi budeme spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Pan Faria. <clears throat> Bom, Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. chci říct, že je velice příjemné spolupracovat s panem zpravodajem, tak, eh, s paní zpravodajkou i s ostatními stínovými zpravodaji. A k samotnému obsahu mohu říci, že jsme už poměrně dlouho dobu vyslovovali různé obavy a, a jak zpravodajka, tak stínoví zpravodajové eh, to všechno eh, chápali, brali to v úvahu během těch různých schůzek stínových zpravodajů. Jedna z takových věcí, která nám činila vrázky, byly různé rozdílné systémy eh, úhrad, eh, proplácení láků a pak také zvyšování cen léku. Některé léky jsou opravdu extrémně drahé, zejména ta, ty různé nové přípravky. Jde o uchování udržitelnosti Eh, zdravotních systémů, o univerzálnost eh, do, eh, poskytování zdravotnické péče je také důležité, aby zkrátka ty, zdravot, ty systémy zdravotnictví přetrvaly ve všech členských státech. Otázka ekonomické konkurenceschopnosti je velice důležitá. Musíme podporovat konkurenceschopnost, proto existují dobré důvody, ale Neměli bychom nikdy zapomínat na hlavní cíl, kterým je tedy to, že zdravotnictví má být univerzální službou pro všechny a ceny musí být dostupné. Nemá to pouze ekonomické důvody a ekonomická zdůvodnění, ale jsou zde další důvody, o kterých jsme velice podrobně diskutovali během všech schůzek se stínovými zpravodaji dochází k určitému eh, vlastně zneužívání, k určité negativní situaci, která plyne právě z příliš přemrštěných cen léků. Takže je důležité, aby zde byla rovnováha na tom trhu, který se, eh, ta rovnováha v oblasti cen. Bohužel zde jsou tedy asymetrické situace, i které se týkají třeba informací nebo informovanosti mezi na jedné straně státem a na druhé straně farmaceutickým odvětvím ale tak obecně se shodnu jak se zpravodajkou, tak se s tím zpravodaji, že je důležité s tou situací něco dělat, abychom zabránili tomu, že farmaceutické produkty, zejména nová inovativní léčiva, jsou nabízeny za přemrštěné ceny. Chceme také zlepšit přístup k léčivům pro všechny příslušníky veřejnosti, pro všechny lidi. Možná je zde zapotřebí více přeshraniční spolupráce která se týká právě i v oblasti těch nových zdravotnických technologií. Je důležité, aby eh, z výzkumu a vývoje mohli mít prospěch všichni. Také zásadní podporovat výzkum a vývoj nových léčiv a to, aby se ta léčiva dostávala na trh. Ještě zopakuji, že potřebujeme výzkum a inovace, pokud chceme přinést další pokrok eh, a zlepšovat eh, zdraví populace. Ale zároveň říkám, že veškerá léčiva, a zejména ta inovativní léčiva, musí mít eh, takové ceny, za které si lidé budou moci dovolit, protože jinak pro většinu občanů nebudou léky dostupné, pokud budou v té situaci, kdy budou ta léčiva potřebovat. Také máme pocit, že je, lepší, že je zapotřebí lepší spolupráce mezi vnitrostátními orgány, a to zejména mezi těmi orgány, které mají na starost eh, stanovování cen, které řeší úhrady a proplácení léků, je zapotřebí, aby ve všech členských státech byl spravedlivý systém, eh, aby farmaceutické odvětví nabízelo pacientům skutečnou hodnotu. Ale jak už jsem říkal dříve, všechny tyto komentáře jsem učinil už eh, na těch minulých schůzích výboru, ale i na těch, schůze, na těch schůzích stínových zpravodajů. Ještě jednou opakuji, že potřebujeme také dobrý systém pro schromažďování údajů o těch různých eh, eh, léčivých postupech, abychom zjistili, jak opravdu účinné jsou ty jednotlivé léky. Potřebujeme dostupné ceny léčiv, potřebujeme dobře posuzovat eh, přidanou hodnotu těch léků a musí to být všechno na nestraném základu. Dále je třeba zajistit, že nebude docházet k různým cenovým dohodám mezi farmaceutickými firmami, že zde nebudou žádné kartely v takové oblasti. Chtěl bych ještě pogratulovat paní zpravodajce, která odvedla opravdu eh, obrovské množství práce, musela zpracovat eh, stovky pozměňovacích návrhů a před přeměnit je v pozměňovací návrhy. Ještě mám k tomu poslední věc. Domnívám se, že e, jsme dosáhli velké konvergence mezi názory jednotlivých politických skupin. Ale přesto je zde ještě prostor pro další zlepšení. Ještě je zapotřebí na tom zapracovat. Zcela jistě budou ještě stínoví zpravodajové na tom pracovat i se s paní zpravodajkou. Možná se budou konat ještě další stínové, eh, pardon, technické schůzky. A chci říct, že se těšíme na další spolupráci s paní zpravodajkou. Děkuji, nyní paní Rybasi. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala za výměnu informací a společnou práci na této zprávě. Ale když vidíme už ten název přístup k léčivům, tak první problém je cena těch léčiv. Abychom k ním měli přístup, tak to musí být přijatelná cena, která bude únosná pro systém pojištění členských států, aby to zdravotní pojišťovny mohly proplácet. A vidíme, že je zde dysfunkce, protože velmi dlouho farmaceutické laboratoře měly monopol až do roku zhruba 2000. Měli takzvané blockbustery, to byla asi jedna miliarda výnos každý rok. A po, potom, když nastal ten problém s inovacemi, tak začali vyrábět léčiva, která se velmi podobala těm stávajícím. A když se objeví nějaká molekula, která léčí, tak si prostě laboratoř stanoví svou cenu. A kromě toho zde máme potom ty vzácné choroby a tam jsou ty ceny naprosto neuvěřitelné. Já jsem vedla kolokvium, které se týkalo ceny léčiv a říkala jsem komisi, je zde povinná licence. Proč nepomůžete členským státům? A v tom je vaše role, aby použili tu povinnou licenci. Podívejte se, používá se to v Indii, v Brazílii, v Alžírsku. K tomu, aby třeba ten lék jako Fosbuvir, který stojí 100 000 eur a Eh, v Alžírsku to stojí prostě o 40 tisíc méně. Tam je možno pomoci členským státům eh, v t- s tou povinnou licencí. Tím si farmaceutické laboratoře uvědomí, že nemohou takto rozbíjet systém zdravotního pojištění v členských státech. Potom eh, musíme se podívat na to, jak je ten vztah mezi stanovováním cen a výzkumem a vývojem. Zde máme příklad který byl vypracován nezávislým lékařským časopisem. V posledních 40 letech pouze dva nové léky byly uvedeny na trh eh, proti tuberkulóze, zatímco tuberkulóza zabíjí 1,5 milionu lidí eh, ročně, zatímco eh, byly stovky nových léků uvedeny na trh a týká se to tedy boje proti rýmě. No tak vidíte, že tady vůbec nejde o službu veřejnosti, tady jde o to, kolik nám to přinese, kolik si vyděláme u lidí, kteří mají peníze. Takže tady je třeba podívat se na stanovování cen a vztah eh, k výzkumu a vývoji. Pozor také na ten termín inovace. Co to znamená inovace? Buď je to úroveň invence, což je hlavní kritérium při přidělování patentů, a to se dělá na úrovni Evropského patentového úřadu nebo tedy v členských státech a pak je zde jiná možnost a sice přidaná terapeutická hodnota. Podívejte se na technické vynálezy. Víme, že asociace lékaři světa žalovala právě Evropský patentní úřad, že fosbivir není inovace a vyhráli. A další věc, nebo tedy druhá otázka, jaká je ta přidaná terapeutická hodnota? To je velmi důležité, to se hodnotí na úrovni členských států v rámci vyjednávání cen a úrovně proplácení. Takže Technologická invence to není jednoznačně synonymum přidané terapeutické hodnoty v porovnání s léky, které už teď jsou na trhu. Takže je třeba dělat toto rozlišení. Inovace neznamená nutně předaná terapeutická hodnota. Obecně si myslím, že tato zpráva jde správným směrem, ale musíme se zaměřit na veřejný zájem. Je třeba, abychom my sami inovovali, protože ty patenty v současné době to není záruka toho, že zde budeme mít nové léky, které budou odpovídat potřebám na planetě. Takže buď musíme dělat něco nového než patenty, anebo máme nástroje, které nám nabízí Světová obchodní organizace a tam musíme těchto nástrojů plně využít, protože zatím jsme zcela v područí farmaceutických laboratoří. Já jsem eh, členkou delegace pro Afriku, Karibik a Pacifik a tam u eboli nebo u jiných eh, nemocí Evropa financovala klinické studie a kdo má potom patenty? Farmaceutické laboratoře a my si potom musíme kupovat očkovací látky za ceny, které si stanovují farmaceutické laboratoře. I tam bychom měli najít nějakou podmíněnost. Je normální, že laboratoře jsou placeny, ale my si musíme najít způsob, jak financovat výzkum v rámci veřejného blaha. Děkuji. Pan Pericini. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce Kabeson. Se mi to vyplo. Zaměřím se na hepatitidu C, to použiju jako příklad, abych vysvětlil naše stanovisko. Na úvod pár čísel. OMS odhaduje, že na světě máme 130 až 150 milionů lidí, které mají chronickou infekci hepatitidou C a asi 700 tisíc eh, lidí zemře na jaterní onemocnění související s hepatitidou C. V EU máme také znepokojivé údaje. Zatímco na severu Evropy máme globální převahu mezi jedním až jedním a půl procentem, tak na jihu Evropy ta prevalence je 2,5 až 3,5 takže když vidíme tato čísla a rozdíly mezi různými oblastmi EU, tak nám připadá skutečně velmi zvláštní, že Evropská komise pořád ještě nedokázala spustit nějaký platný akční plán boje proti hepatitidě C. Možná to není tak zvláštní, protože máme pocit, že je jednodušší podporovat nemoc, než podporovat zdraví. Místo toho, abychom eh, tu nemoc vyléčili, tak se ji snažíme uvést do chronického stavu, abychom na ní mohli neustále a trvale vydělávat, protože je možno vymítit hepatitidu C. My jsme na to upozorňovali. Eh, předběžná nebo tedy včasná diagnóza a nové léky už eh, asi 30 let, eh, a říkala to kolegyně Rivazi, se, se prodává fosbovir, který blá, brání replikaci viru, ale má pro nás veliké náklady. 43 tisíc eh, v Německu, 40 tisíc v ve Francii 25 tisíc, eh, ve Španělsku to vypadá jako nižší částka, ale přesto je 277 krát eh, vyšší, než je výrobní cena. V Indii je to přes 70 eur. Já si myslím, že ta zpráva kolegyně Cabeson by měla být odvážnější a explicitnější. Celý parlament by měl vyslat politický signál ke komisi, nejen pokud je o plán proti hepatitidě C, tam ještě tedy chybí evropská legislativa, ale měli bychom také požádat o dodržování práva nemocných na úplné uzdravení, ne pouze na chronickou léčbu, která je zdrojem eh, velkých příjmů a trvalých příjmů pro farmaceutické firmy. Musíme si vyslechnout také návrhy výboru pety. V mnoha peticích od evropských občanů se upozorňuje na to, že je jim bráněno v uzdravení. Děkuji a nyní pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já jsem předložil určité pozměňovací návrhy na téma přeshraničních prodejů léků. To je faktický problém, protože eh, v pohraničních oblastech a v oblastech, kde je mnoho turistů, je často obtížné, eh, když máte předpis ze zahraničí, dostat se k tomu léku protože ten lék v daném členském státě prostě není. Já vím, že to je národní kompetence. E, jsou členské státy, kde se takovýto prodej mezi lékárnami přes hranice podporuje a reguluje, ale jinde, třeba v Itálii, se to nedělá. To znamená, e, v lékárně v Itálii není možné, já nevím, z Německa nebo odinut z Evropské unie dostat léky, když se tam dostavíte s předpisem eh, na daný lék. Eh, samozřejmě je to národní kompetence, přesto si myslím, že bychom na to mohli trošku zatlačit, protože si myslím, že je to součást vnitřního trhu EU. Děkuji. Děkuji. Pan Caputo. Děkuji, pane předsedo. Především děkuji kolegyni Cabeson za skvělou práci, protože zde byla opravdu dlouhá, velmi bohatá přípravná práce, ke které byly přizváni mnozí z nás, a zástupci všech politických sil. A právě díky její aktivitě zde máme tak důležitý výsledek u tak citlivého tématu, jako je přístup k lékům. To je podle mě zcela zásadní záležitost. Zásadní, protože hospodářská krize podle mého názoru velmi ovlivnila přístup eh, těch chudších vrstev populace k lékům, ke spolehlivým lékům. A pokud je o alternativní léky, tak eh, tam nedošlo k velkému nárůstu. Od té doby, co Evropská unie má legislativu v této oblasti, mají pořád ještě občané trošičku nedůvěru k těm alternativním lékům v porovnání s takzvanými značkovými léky. Asi by to chtělo osvětovou kampaň aby spotřebitelé začali důvěřovat těmto ekvivalentním lékům. Já si myslím, že to je velmi důležitý krok především eh, vůči těm, eh, kteří nemají ekonomické zdroje k tomu, aby se léčili. Já jsem se obrátil na komisi, aby mě na to odpověděla. Oni mě řekli, že už na tom hodně pracují a že to statistiky potvrzují. Já si myslím, že také uh, díky práci kolegyně Cabesona se bude věnovat tomuto tématu čím dál větší pozornost a já doufám, že komise odpoví také vyčerpávajícím způsobem celému parlamentu a rozhodne se podniknout nějaké jasnější kroky. Děkuji. A nyní si vyslechneme komisi. Thank you very much, uh, Mr. děkuji, pane předsedo. Komise by při této příležitosti ráda znovu poděkovala Evropskému parlamentu za jeho velice cené a důležité příspěvky do této diskuse, která se týká i možnosti, jak zlepšit přístup k lékům. Víme, že už bylo odvedeno velké množství vynikající práce a že do přípravy této zprávy bylo vloženo mnoho energie. Také víme, že bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a víme, že tedy to ukazuje na velkou politickou senzitivitu této věci. Také vidíme, že je zde snaha dosáhnout koncensu a že je důležité úsilí jak na celoevropské, tak i na národní úrovni. Zároveň vidíme, že zde dochází v těch hlavních cílech k velké konvergenci, zejména je zde snaha dostat rychle na trh inovativní léčiva, a to pro všechny pacienty, a za dostupné ceny. Zároveň je zde také nutnost zachovat povahu konkurenceschopného eh, farmaceutického průmyslu v Evropě. 12. října zaznělo zde ve výboru Envy něco, co je vlastně v souladu i se závěry rady z loňského června. A to, že komise je připravena jednat v klíčových oblastech, které jsou také v zájmu Eh, práce Evropského parlamentu. A já teď ty oblasti vyjmenuji. Za prvé, eh, dobré využívání stávající legislativy a legislativních nástrojů k tomu, aby eh, pacienti měli přístup k lékům a ten přístup byl včasný. Dále podpora zejména v oblasti, kde jsou urgentní potřeby, ale chci říci, že veškeré typy povolování pro, utrhy, pro uvádění na trh musí e, vyhovovat podmínkám pro bezpečnost, nezávadnost, účinnost a efektivnost láku, které e, stanovuje evropská legislativa. Za druhé musíme zaručit dobrou interakci mezi jednotlivými aktéry, kteří působí v rámci těch e, řetězců. Výzkum, vývoj, povolování pro uvádění na trh, rozhodování o cenách, úhradová politika, farmakovigilance je zapotřebí zabraňovat zbytečným duplikacím a neokoordinaci, které by vedlo k opožďování eh, nových léků pro pacienty a také by přinášelo zbytečné náklady na zdravotnické systémy i pro eh, subjekty, které vyvíjejí nové technologie. Za třetí, komise nyní zahájila studii založenou na skutečnostech. Má se to týkat eh, speciálních certifikátů, inovace a dostupnosti léčiv. Komise dnes na radě EPSCO představí metodiku a, takové, a také harmonogram této studie. Komise samozřejmě bude Evropský parlament eh, soustavně informovat a podávat mu aktuální informace o tom, jak se studie vyvíjí. Také chci ještě říci, že eh, rovněž pracujeme na iniciativě, která se týká posuzování zdravotnických technologií. Děkujeme také za podporu, kterou jste, vytvoři, pardon, kterou jste vyjádřili i ve své zprávě za Evropský parlament. Dále třeba zapotřebí vzít v úvahu vnitrostátní závazky na oblasti e, zdravotnictví a také ale i e, ochrany duševních e, práv a příslušné legislativy. Samozřejmě vítáme všechny veškeré odkazy právě na tuto legislativu. Tento seznam priorit není eh, vyčerpávající, ale bude to také důležité, až, protože zatím ještě neznáme seznam eh, konečných eh, kompromisních pozměňovacích návrhů. Nicméně komise bude pozorně sledovat celý proces a také to, jak to dopadne při schvalování v plénu. Pokud parlament nebo někteří jednotliví poslanci Evropského parlamentu se domnívají, že by rádi třeba čerpali z našich odborných znalostí, které máme k dispozici, tak jsme samozřejmě k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní ještě jednou dávám slovo paní zpravodajce, paní Soledad Cabezon Ruiz. Já chci začít a skončit tím tež, to znamená poděkovat kolegům stínovým zpravodajům. Jak vidíte, je zde jednoznačná spolupráce. Myslím si, že v obecných liniích eh, jsme schopni dosáhnout dohody. Jsou zde jistá témata, která ještě nejsou úplně uzavřená, ale to neznamená, že bychom to neřešili. Například k tomu, co říkal kolega Pedicini o vymícení hepatitidy typu C či jiných chorob, kde máme život zachraňující léky. Taky se zde hovoří o nutnosti prohloubit eh, implementaci směrnice, která se týká přeshraničního prodeje léku a jak říkám, je zde ještě spousta práce, protože 617 pozměňovacích návrhů svědčí o velkém zájmu, ale také o tom, že zde bude spousta práce. Já doufám, že budeme dále spolupracovat tímto způsobem, protože pokud chceme vyslat jasný signál, potřebujeme konzistentní zprávu. A když zde bude 617 pozměňovacích návrhů a různých skupin se zájmy, které musíme vyvážit, tak eh, je třeba na tom hodně pracovat. Konečný výsledek je důležitý, je nutné, aby byl užitečný, pragmatický, aby přinesl občanům odpovědi, které od nás čekají, aby se zlepšil jejich přístup k lékům. A my budeme usilovat o tuto konzistentnost ve spolupráci všech. Spolupráce bude klíčová, a doufám, že toho dosáhneme. Děkuji. Já už pouze připomenu harmonogram. Hlasovat zde výboru NV se bude 31. ledna a v plénu se bude hlasovat. V únoru 2017 ještě to bude potvrzeno. Pod bodu různé nic nemám, takže vám pouze chci připomenout, že další schůze, to bude mimořádná schůze, se bude konat 15. prosince, tedy příští týden, bude to ve Štrasburku, budeme hlasovat o reformě systému ETS. A pak ještě další schůze, eh, ta eh, řádná nás čeká 12. ledna zde v Bruselu je tato schůze končí, ale chci, chci říci, že vás eh, zvu na ten vánoční koktejl. Děkuji.